Od rany od rady eh, jsem dostal stanovisko eh, k řešení v prvním čtení, stejně tak jako od Kopnice, na což se na obojí vztahuje eh, lhůta tří měsíců, počínaje 18. lednem 2013. Teď jako další bod rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právní